Myslím, že za určitou dobu budeme moci hovořit o tom, že tento nouzový stav je již odstraněn v kampani. Děkuji. Výborně. Také mám na seznamu pana Kapolínyho, ale ten tu již není. Je tady ještě nějaký další řečník ke kampánii? Pokud ne, tak tímto uzavřeme vysvětlování a Zápis vám bude předán k odsouhlasení v rámci příštího zasedání a mm, takže mm, tímto mohu přerušit plenární zasedání a uzavírám schůze.